Buongiorno. Dobré ráno. Dobré ráno, milí kolegové. Začneme informacemi o zasedání koordinátorů, které proběhlo včera. Hovořili jsme o několika bodů, týkajících se absolutoria komise za rok 2009. Spravodaj Liberasky o nich hovořil a jde o rozpočet 2000 o absolutorium komise 2009. Jako zpravodaje zde budeme mít eh, Chaci Marka Kise a kromě toho jde také o absolutorium parlamentu za rok 2009. To je zodpovědný pan Itala Eh, absolutorium za rok 2009 ostatních institucí, zpravodajem je pan Rivellini, absolutorium agentur 2009, odpovědný je pan Stavrakakis. Dále jmenování irského člena Evropského účetního dvora, paní Ayala Zenda. Dále zde máme návrh na řízení k pozměnění finančního nařízení týkající se rozpočtu společenství. Zodpovědný je kolega Rivellini, byl jmenován zpravodajem. Předseda společně s předsedou rozpočtového výboru vypracuje dopis parlamentu a prosíme ostatní výbory, aby postupovali stejným postupem podle článku 50. Takže týká se to výboru pro rozpočet a výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dále ke stanovisku našeho výboru výboru AFKO. Jde o meziinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, radou a komisí o spolupráci v oblasti financí a ve finančních otázkách. Předseda rovněž vypracuje dopis dále k balíčku EAS. Tam byl jmenován pan Kalfin jako zpravodaj výboru KONT. A bude se to týkat organizace Evropské služby pro vnější službu. Zástupci výboru pro kontrolu rozpočtu budou pracovat v pracovních skupinách dále k obecným aspektům Evropské služby pro vnější službu. Zde byl jmenován zpravodajem pan Revelíny. A co se týče statutu e, úředníků, paní Hercog. Dále k opravnému výboru zde máme pana kolegu Balčidise, který bude za tuto oblast odpovědný. K absolutoriu 2009 komise. Už jsem říkal, že zde máme kolega Chacimarka Kise, za parlament pana Italu, za ostatní instituce pana Riveliniho, agentury bude mít na starosti pan Stavrakakis a za, tu, za ty ostatní oblasti budou zodpovědní zelení. Dále k postupu jmenování úřadujícího předsedy nebo prezidenta Olafu. Tam se koordinátoři zhodli na tom, že není nutné eh, měnit svůj názor týkající se té dočasné dohody. Tak, jak se zhodly i různé skupiny konečný program pro delegaci do Řecka od 27. do 29. dubna byl už rovněž schválen. Kolega Markakis bude cestovat na vlastní náklady se svými asistenty a poprosil o to také pan kolega Angelis, aby mohl vzít své asistenty sebou. Paní Kressler požádala o to, aby se účastnil také všeobecný místo předseda a tomu tak bylo také už v případě delegace v roce 2007. Dále, co se týče zpracování finančního nařízení, čeká nás eh, společné zasedání 1.6., společné zasedání rozpočtového výboru a výboru pro kontrolu rozpočtu. pan Rivelini tedy předloží návrhy pro řečníky. A co se týče studií, které by měly být provedeny v roce 2010, bylo navrženo pět studií. Některé z nich už byly schváleny, tyto budou provedeny v roce 2010 a ty ostatní potom v roce 2011. Sekretariát předložil všem členům výboru také seznam těchto studií pro rok 2010. Ty ostatní tedy budou přesunuty na rok 2011. K delegaci do Chorvatska, eh, ta proběhne od 23. do 25. června. Je to společná delegace rozpočtového výboru a výboru pro kontrolu rozpočtu. Nyní k dialogu mezi výbory a komisaři máme zde návrh eh, pana Lieného z konference předsedů a stanovili jsme to tedy tak, že eh, slyšení s komisařem Šemetou bude odsunuto, protože původní termín byl příliš časný. Výbor pro kontrolu rozpočtu a jeho sekretariát se bude zabývat termíny ve kterých by se to mohlo odehrávat. Včera jsem s rukou maďarského zahraničního, ministra zahraničních věcí obdržel dopis, který se týče jmenování člena úředního dvora pana Sarkase. Sarkase. A tento dopis jsme předali dál. Tolik tedy k zasedání ze včerejška a nyní začneme dnešním pořadem jednání. Již jsme nyní u bodu 8. Jde o udělení absolutoria za rok 2008, souhodný rozpočet Evropské unie, Evropský parlament. Než se dostaneme k hlasování, předám slovo panu Stásovi, zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Hlasovací seznam máte před sebou. Již jsme o tomto tématu diskutovali a máte mé připomínky k návrhu zprávy. Od vás jsem obdržel mnoho pozitivních připomínek. Nyní nás čeká hlasování, bude to dlouhé hlasování 202 pozměňovacích návrhů. Byl jsem trochu překvapen tímto množstvím. Měli jsme zde dva extrémy. Někteří měli pocit, že moje zpráva nejde dostatečně daleko a chtěli, aby zpráva byla o něco ostřejší. Na druhé straně zde byli někteří, kteří měli pocit, že já jsem zašel příliš daleko a předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, a které odstraňovaly části textu. Já jsem se snažil konstruktivní pozměňovací návrhy zahrnout do textu, návrhy ze všech politických skupin. Obdržel jsem pozměňovací návrhu od socialistů a demokratů, od GUE, od uh, Svobody a demokracie, od EPP a od dalších. Dále zde byly pozměňovací návrhy týkající se vymazávání textu. Já bych byl proti nim, pokud bychom jich přijali hodně, protože já si myslím, že poté by obsah zprávy byl negativně ovlivněn. Já se snažím, aby zpráva byla konstruktivní. Snažíme se o to, abychom aby vyšší stupně managementu v parlamentu byli schopni odpovídajícím způsobem využívat 1,5 miliard euro, což je rozpočet parlamentu. A já doufám, že eh, ten základní obsah zprávy zůstane. Toto může být eh, problematické hlasování. Paní Hercogová včera stáhla řadu pozměňovacích návrhů. Já bych některé z nich ale přebral. Včera EPP a socialisté a demokraté se zabývali opět odstavcem 106 a snažili se nalézt odpovídající formulaci, přijatelnou formulaci. Já si myslím, že to je třeba zdůraznit předtím, než začneme hlasovat. Děkuji. stále si. Byla to skutečně tvrdá práce. Takže nyní můžeme zahájit hlasování. Bude to trvat dlouho, doufám, že máte všichni hlasovací karty, abyste mohli hlasovat. Takže jedná se o udělení absolutoria parlamentu za rok 2008. Návrh rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Approvato 21 voti favorevoli e 4 Přijato. 21 pro, 4 proti. Takže nyní k návrhu usnesení. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji, ukončuji. Zamítnuto. 24 proti 2 pro. Dvojka zahajuji. Votazione chiusa, respinto con 21 voti a favore. Zamítnuto 6 pro 21 proti. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 18 pro, 9 proti. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Odpadá, promiňte. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 25 pro. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 24 pro, 3 proti. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 24 proti, 3 pro. Pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 pro, 8 proti přijato. Pozměňovací návrh 9. Pozměňovací návrh 9. Jak je přeformulován? Zahajuji. Končuji hlasování. Zamítnuto 21 proti, 6 pro. Pozměňovací návrh 10. Promiňte, pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 27 pro. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 19 pro, 8 proti. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 25 hlasy 2 pro. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 19 pro 6 proti. Patnáct, šestnáct, sedmnáct můžeme hlasovat společně, pokud souhlasíte. Takže Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování. Přijato 28 pro. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. ukončuji hlasování. 21 pro, 3 proti, přijato. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 22 hlasy, 6 pro. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 19 hlasy, 8 proti. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 20 hlasy, 8 proti. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Předseda říká, 22 odpadá. dvojka odpadá, 23 stažena, takže 24. Zahajuji hlasování o 24. Ukončuji hlasování. Přijato. 25. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. tři proti. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 18 hlasů pro, 9 proti. Pozměňovací návrh 28. Promiňte, říká předseda 29. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 32 odpadá, 33 staženo, pozměňovací návrh 34, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 35 stažena, 36 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 37 byl stažen. Pozměňovací návrh 38, oddělené hlasování. První část, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 38. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39 byl stažen. 40. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 42. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací che votano. faceva hmm. notare il segretariato che uh, eh, il gruppo... Sekretariát nám připomíná, že socialisté měli příliš mnoho hlasujících poslanců. Wir haben das mal versucht, Herr Präsident, aber wir sind jetzt wieder acht. Už je nás zase osm, říkají socialisté. Prosím vás, mohou socialisté ověřit, kdo hlasuje, říká předseda. Ano, kolega Biaman hlasuje a kolegyně Ayala nás musela opustit kvůli, bude muset opustit kvůli jiným povinnostem, potom nás bude zase 8 a to by mělo souhlasit. 43, 43. Allora, emenda... Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 43, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 45. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 46. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Zdá se, že to budeme muset ověřit, protože stále ještě hlasuje za socialisty jedna osoba navíc. Možná Ayala Center nechala svoji hlasovací kartu v zařízení. No, ok, andiamo avanti. Computer certe volte sono peggio delle persone. Výborně, už je to opraveno. Takže 48 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 49. Předseda se omlouvá, nikoli, takže 51. První část zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Cade il 51. 51 cade, chiedo scusa. Emendamento... 51 padá, takže 52. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh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 Ano, nyní můžeme hlasovat 56 až 59 dohromady. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 61. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 62. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 63. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh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 Pan Stajes k 64. Ehm, Pane předsedo, 63. paní Gresle, tam nešlo o úplné vypuštění textu. Takže myslím, že pokud vezmeme poznací návrh paní Hercogové, tak o tom můžeme hlasovat. Paní Hercogová to stáhla, ale já bych jej rád převzal. A pak si myslím, že je možné o tom hlasovat. Amendamento orale. Quindi è come un emendamento orale del, dell'onorevole Prego, onorevole Gay. To by byl ústní poznací návrh pana Stáse, tak touto formou bychom to vzali. Prosím. Moment, weil... Možná, že bychom se nad tím mohli ještě zamyslet. Já jsem to totiž pochopil tak, že pozměňovací návrh paní Kresle se vztahuje na starý text pana Stase, odstavec 29. Eh, A pozměňovací návrh 64 paní Hercogové je doplněním. Takže to by znamenalo, že si obsahově neprotiřečí, ale byl by to vlastně takový dodatečný text, co se týče obsahu. Tak pokud to uděláme takhle, tak potom hlasovací seznam nebude už souhlasit, protože tam je vlastně vyškrtnutí a o tom bychom museli hlasovat jako o prvním. Takže to znamená, že by to celé už potom nesouhlasilo. To je ten problém celé věci. Dobrá, tak nekomplikujme zbytečně hlasování. Pokračujme tak jak to bylo naplánováno, a potom kdokoliv může předložit pozměňovací návrh do pléna. Takže se dostáváme k dalšímu pozměňovacímu návrhu 65. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 67. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 70. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 71. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 73. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 75. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 78. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 80. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 81. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 83. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 84. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 86. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 88. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 89. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 91, dvě části. První část zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 91. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. <coughs> Pozměňovací návrh 92. Dvě části. První část zahajuje hlasování. Předseda se omlouvá, první část padá, druhá část. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 92 zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 93. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 95. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 97 oddělené části. První část. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Třetí část pozměňovacího návrhu 97. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Poslední část pozměňovacího návrhu 97. Zahajuji hlasování.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 Takže druhá odrážka pozměňovacího návrhu 97 zní publishing, začíná publishing až po from 2008. Zahajuji hlasování, ukončuji hlasování, přijato. Třetí část pozměňovacího návrhu 97 zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. to. Pozměňovací návrh 58. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Promiňte, 98. Pozměňovací návrh 99. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 101. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 102. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 103. Oddělené části. První část. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 104. Zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 105. Zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 106. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 108. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 109. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 112. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 113. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh. Zpravodaje zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací, ústní pozměňovací návrh paní Gresle. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 115, 116. Můžeme hlasovat dohromady. Zahajuji hlasování. Nikoli, takže pozměňovací návrh 115 zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 116. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 117. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 119. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 120. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 121. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 123. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 124. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 125. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 126. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 127. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 128. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 129. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. a 133 si può votare in blocco se siete d'accordo. A nyní hlasujeme unblock um, od 130 do 133. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Číslo 134. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 135. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 139. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 140 a 141 jsou totožné, hlasujeme o nich naraz. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. Číslo 142, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Můžeme hlasovat o čísle 143, 144 a 145 zároveň. Ne? Takže 143. Hlasujte prosím o 143. Konec hlasování. Přijato. Číslo 144. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 145. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 149. Votazione aperta. Číslo 149. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 150. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh pana Itele. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 146. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo. Ano, u 146, 147, 148 je kolegové chyba, takže my máme hlasovat záporně. Promiňte, že tu poznámku činím trošku pozdě, ale pořád ještě máme dva z nich. Souhlasíme s obsahem, ale nesouhlasíme s umístěním té věce. Takže 147. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 148. Zahlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 152. Hlasujte, prosím. A pardon, ten byl stažen, takže číslo 153. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 154. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 155. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 156. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 157. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. A nyní dám slovo k odstavci číslo 106 panu Stásovi. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme návrh kompromisu, kolegové, k odstavci číslo 106. Po včerejších konzultacích vznikl návrh a byl obeslán návrh nového znění, který zní následovně, pokud to přijmeme, Toto by byla nová 106 v angličtině. Připomíná v souhlasu s článkem 223 eh, pravidel o využívání eh, vydělných prostředků z rozpočtu eh, položka číslo 4000 má každá skupina zanechat, eh, respektive zavést eh, systém vnitřní kontroly. Že tam to končí, zbytek textu už ne. Takže ta první část, kterou jsem přečetl, s tím, že slovo introduce narazujeme slovem maintain, tedy místo zavést, zachovat, a vše po slovech internal control system, systém vnitřní kontroly se vypouští. Dobrá, děkuji. Takže to je jasné, můžeme o tom hlasovat. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. A není kompromis číslo dva. Zpravodaj k tomu nemusí nic říkat, takže můžeme hlasovat. Je to revidovaná 107. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno tedy odstavec 107, bylo to zamítnuto. A nyní poznací na číslo 159. Hlasujte, prosím. Děkuji, konec hlasování. Přijato. Číslo 160. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 161 a 162 můžeme vzít naraz. Hlasujte, prosím. Děkuji. Konec hlasování. Přijato. Číslo 163. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 164. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 165. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 166. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 167. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 168. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 169. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 170. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Můžeme vzít nyní unblock 171 až 173. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 174. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 175. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 176. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 177. Ne, to bylo staženo. Poznací návrh číslo 178. Hlasujte, prosím. Díky, konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 179. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo můžeme vzít opět několik návrhů unblock ne. Takže číslo 180. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 181. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 182. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 183. Hlasujte, prosím. Číslo 183. Běží hlasování. Konec hlasování přijato. Číslo na dalším listě Kosta 135, 135 a 135b. Pan Stás má slovo. Ano, pane předsedo, vážení kolegové, tady bylo několik pozměňovacích návrhů k dopravě, také od liberálů. Týkalo se to eh, kol, jízdních kol, to byl, to byl návrh EPP. Eh, pobídky k využívání hromadné veřejné dopravy, já jsem se pokusil vypracovat kompromis, je to číslo 3, ve kterém bych spojil všechny tyto podněty a doporučuji, doporučuji je vaši přízně. Allora, procediamo alla, uh, alla votazione. Votazione aperta. Takže přistoupíme k hlasování. 135 a 135a, tedy nejdříve o těchto návrzích. První část. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Nyní 135b. A to bez té závorky, která je na konci ještě vysvětlená, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o poslední části, o té závorce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Prosím, máte slovo. Neměli jsme k dispozici seznam, protože eh, jsme teď hlasovali o 30, 135b. Je to pravda? Ano, je to pravda. Takže jsme poněkud ztratili, ztratili přehled. Mohli bychom to zopakovat? Takže teď jsme hlasovali o Ačku nebo o Bčku? A nebo budeme nyní hlasovat o Bčku? Jak to tedy je? Ne, hlasovali jsme nejdříve o první části, o Ačku. 135 a 135A to bylo první hlasování. A potom jsme hlasovali o 135B bez té závorky a třetí část byla potom to, co stojí v té závorce. A to bylo zamítnuto. Je to jasné? Dobře, tak můžeme pokračovat. Pozměňovací návrh 190. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 191. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato číslo 192 a 193. O těch budeme hlasovat společně. Zahajuji hlasování. Neopravuje se předseda. Takže teď budeme hlasovat o 192. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 193. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 194 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 195 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 196 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh ústní ve dvou částech 197. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 198. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 199. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 200. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A pozměňovací návrh 202. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a to 17 hlasy pro, 4 byli proti a 6 poslanců se zdrželo. Děkujeme panu Stásovi za práci, kterou odvedl. Chcete k tomu něco říci? Prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, jsem vám velmi vděčný za to, <laughs> že jste mi poděkoval za práci, kterou jsem odvedl. Ehm, musím pouze říci, že eh, moje dítě, můj projekt vlastně vůbec nepřišel na svět byl zničen už na začátku a nyní se eh, dostáváme na plénum s textem. U jehož hlasování jsem se zdržel hlasování, protože jako zpravodaj za svou skupinu a jménem menších skupin tady v parlamentu se pokusím dospět ještě k několika pozměňovacím návrhům a předložit je před plenárním zasedáním. Chci tím dát najevo, že eh, na tento text bychom se měli dívat kriticky. Děkujeme, pane Stasi, za práci, kterou jste odvedl a nyní paní Gresle. Děkuji. Milý Barte, eh, tak jednoduché to samozřejmě není. Od roku 2007 se změnil svět a bylo by skvělé, kdyby tato zpráva odrážela i ty změny. Eh, realizovali jsme mnoho z toho, co jsi přednesl a mnoho z toho, co kritizuješ, už tak není. K tomu jsme přispěli a já bych chtěla, abychom méně teoretizovali o kontrolním systém, kontrol, kontrolních systémech a soustředili se více na obsah. Myslím, že tady, tu, tady to jsme postrádali. Myslím, že bychom se neměli zdržet výroku o tom, co se v tomto parlamentu dělo. Mnoho konfliktních bodů jsme změnili a já jsem ve výboru pro rozpočet měla eh, malou podporu, byla jsem tam celkem osamocená, ale na eh, náročných procesech jsme se shodli a musíme tyto změny akceptovat. Já tedy eh, lituji to, že říkáš, že se tady nedospělo k žádným pozitivním výsledkům a nechceme nechat vše stát tak, jak to říkáš. Proto myslím, že bychom měli v budoucnu postupovat velmi konstruktivně a měli bychom se pokusit eh, věnovat se věcem, které nám přísluší. Děkuji. Slovo má pan Markakis. Eh, já ti také blahopřeji nový účasti velmi sluší. Musím ale říci, že tady vlastně neteoretizujeme, ale máme před sebou záležitost, kterou v mnoha botech podpoří i malé skupiny. Některé body jsou opravdu, mají opravdu velkou relevanci. Myslím, že je dobré, že zpravodaj říká, že se pokusí několik zásadních bodů před plenárním zasedáním ještě možná ve spolupráci s vámi, s velkými skupinami eh, předložit abychom tam nestáli osamoceně, ale abychom se na věci dívali ve světle nových událostí. Děkuji tedy zpravodaji za tento návrh. Děkuji. A slovo má pan Žaneky. Faktem, že... Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že usnesení po přijetí pozměňovacích návrhů je takové, jaké je. Slyšeli jsme připomínky od zpravodaje a od ostatních. Já si myslím, že není možné popřít, že se jedná o jinou zprávu, než jaká byla původně. Zdá se mi, že rozpočtová kontrola v Evropském parlamentu se zlepšila a je skutečně lepší, než jaká byla situace na začátku minulého parlamentu před pěti lety. Já jsem ale nebyl schopen podpořit tuto zprávu. Eh, pane předsedo, mnohokrát děkuji, pane Stajesi. Vy jste hovořil o mnoha otázkách a my jsme se snažili tyto otázky vyřešit. V posledních letech rozpočtový proces v parlamentu se velice zlepšil. Nejdůležitějším poselstvím je, že v rámci vnitřního auditu Musíme tento postup dále zlepšovat. Pan Stajs poukázal na některé otázky. Ty byly zamítnuty z části. I v těchto otázkách jsme ale dosáhli velkého pokroku. Všechny politické skupiny podpořily to, že během delšího období musíme se zamyslet nad tím, jak budeme dále postupovat, jak můžeme dosáhnout dalších pokroků. Musíme se nad tím zamyslet a poté učinit rozhodnutí. Nyní jsme rozjeli postup ve kterém musíme dále pokračovat. Já gratuji, my jsme učinili skutečně velký pokrok a já se domnívám, že v posledních letech budeme schopni vyřešit v následujících letech budeme schopni vyřešit otevřené otázky. Já jsem velice ráda, že jsme dosáhli toho, čeho jsme dosáhli. A pokud je o pozměňovací návrhy pro plenární schůzi, doufám, že budou představovat další pokrok. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedu. Já se domnívám, že otázka zde je, jestli jsme spokojeni s vývojem a máme pocit, že peníze daňových poplatníků byly řádně využity. To je něco, na co se musíme podívat. Peníze daňových poplatníků musí být řádně využívány. Já souhlasím se zprávou pana Stase. Ukazuje na to, že musíme mnohé zlepšit i když jsme mnohého již dosáhli. Vývoj je správný. Jsme rádi, že k určitému pokroku došlo, ale to nestačí. Děkuji, pan Sondergen. Øh, tak, altså er je klart, at øh, der er Děkuji, pane předsedo. Nyní máme před sebou jinou zprávu. V 36 oblastech byly zeměněny podstatné věci ve 36 oblastech původní zprávy, takže je to zpráva úplně jiná. To je celé jasné. Já ale děkuji za tuto výzvu, že společně můžeme vypracovat další pozměňovací návrhy, o kterých se poté bude hlasovat v plénu. Děkuji. Grazie. questo punto non ci sono altri interventi. Děkuji. Takže myslím, že to je všechno to byli všichni, kdo byli na seznamy, seznamu řečníku, nyní udělení absolutoria, činnost finanční, řízení a kontrola agentur. Než budeme hlasovat, chtěl bych předat slovo Veronik Matiu. Děkuji, pane předsedo. Připravujeme se na hlasování o absolutory pro 23 agentur a dva společné podniky. U prakticky všech agentur eh, doporučuji hlasovat pro udělení absolutoria a zpráva obsahuje pro každou agenturu doporučení ohledně věcné problematiky, Eh, s tím, že to by mělo zajistit, eh, tato doporučení měla zajistit eh, zlepšení finančního a rozpočtového řízení. V tomto smyslu zpráva z vlastního podnětu ovšem potom řeší obecnější problematiku. Společně s dalšími politickými skupinami navrhuji odložit absolutorium pro CEPOL, kde u roku 2008 se objevovaly opět problémy, které tady všichni dobře už známe z minulosti. Nicméně doufáme, že situace se rychle zlepšuje díky akčnímu plánu, který má provést ředitel této agentury a správní rada. Je to uveden, tento akční plán je uveden v příloze zprávy. Eh, výsledky potom eh, můžeme posoudit při novém hlasování. Chci poděkovat kolegům za konstruktivní dialog, konstruktivní výměnu názorů. Chci také poděkovat sekretariátu za velmi relevantní práci a za to, jak nám byl dostupný. Děkuji a navrhuji, abychom se pustili do hlasování. Děkuji. Děkuji vám za všechnu práci, takže nyní můžeme hlasovat. Nejprve návrh usnesení. Jste připraveni k hlasování? Ini. Allora, la prima uh, votazione, facciamo la votazione del documento INI. Dobbiamo hlasovat o dokumentu INI číslo 9, respektive bod 9. Takže pokud máte hlasovací karty, můžeme hlasovat o poznacím návrhu číslo 1. Hlasujte, prosím. Můžeme začít? Emendamento 1, la votazione aperta. Poznací návrh číslo 1. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo čtyři. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo pět. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo šest. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 8. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 10. Hlasujte, prosím. Usa. Respinto. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh ústní číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. tady něco nového, ústní poznací návrh pana Stavra Kakise. Chcete o tom hovořit? Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, je tady ústní změna. Chci eh, něco doplnit v závěru textu. Je to odstavec 15a. Paní Gresle, chtěl bych doplnit tento text ale zaznamenává také, že agentury eh, obdržely platby po, po té, co byly dokončily schválené práce a co byly zaplaceny, zpravodaj a tak dále. A, a proto v každém případě jsou zásadní je zásadní koordinace. Můžeme pokračovat v pozměněné podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 16. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 17. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 18. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Dále ústní poznací návrh, opět od pana Stavra Kakise, kterému dávám slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Mám zde ústní poznací návrh k, poznacímu návrhu číslo 19 paní Gresle. Na konci textu navrhuji doplnění o tento odstavec. Nicméně zaznamenává, že počet decentralizovaných agentur se zvýšil z 11 v roce 2000 na 29 v roce 2010, což odpovídá 0,012 celkového rozpočtu EU v roce 2000 a 0,477 v roce 2010. Dobré, takže budeme hlasovat o 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 20. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 21. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 22 a 23. Hlasujte, prosím, o obou. Konec hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení v pozměněné podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato poměrem 19 ku 4 a dva se zdrželi. Děkuji, paní Matěje. A nyní budeme hlasovat. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. A tím je absolutorium pro agentury za rok 2008. Je zde několik agentur. Paní Matěje, prosím. Vuole parlare? Prego. Oppure non, eh, se no andiamo dirett, votiamo direttamente. No, navrhuji přistoupit rovnou k hlasování, pane předsedo. Protože kdybychom hovořili o každé agentury, tak to bychom to byli ještě odpoledne. Dobrá, budeme hlasovat o desíce. Začneme tedy Evropským centrem pro rozvoj odborné přípravy, odborného vzdělávání, to je bod 16. Hlasujte prosím o absolutoriu pro tuto agenturu. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Per quanto riguarda la chiusura dei conti, la votazione aperta. Nyní účetní uzávěrka. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. A nyní návrh usnesení. Můžeme to vzít naraz, všechny poznávací návrhy? Pokud, ne, pokud není námitek, tak hlasujeme unblock o dvojce, sedmice, šestce a pětce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní výsledné hlasování o usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 19 ku 2, 1 se zdržel. A nyní hlasujeme o absolutoriu pro překladatelské středisko pro instituce Evropské unie. Nejprve tedy o absolutoriu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o účetní uzávěrce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní návrh usnesení. Nejprve k odstavci 3, poznací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 21 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Nyní budeme hlasovat absolutoriu pro Evropskou policejní akademii. Nejprve návrh rozhodnutí absolutoriu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Návrh rozhodnutí o účetní uzávěrce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní návrh usnesení. Můžeme vzít naraz trojku, čtyřku a pětku ze stanoviska. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací nárok číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o pozměněném návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 24 pro, 1 proti. Nyní budeme hlasovat o agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu. Nejprve návrh rozhodnutí absolutoriu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Rozhodnutí o účetní závěrce. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Návrh usnesení. Hlasujte, prosím, o tomto návrhu. Konec hlasování. Přijato. 20 hlasů pro, 1 proti. Nyní budeme hlasovat Nyní budeme hlasovat o Evropské agentuře pro obnovu. Rozhodnutí absolutoriu hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 20 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel. Účetní uzávěrka, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Návrh usnesení. Poznací návrh číslo 1. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Výsledné hlasování o návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato poměrem 22 ku 2. Jeden se zdržel. Nyní budeme hlasovat o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví. Nejprve návrh rozhodnutí o absolutoriu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 21 ku 1 a jeden se zdržel. Účetní uzávěrka. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní návrh usnesení. Pokud budete souhlasit, vezmeme naraz prvních pět bodů. Hlasujte o nich, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo jedna. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Pětka a šestka naraz. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o výsledném návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel. A nyní Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Rozhodnutí absolutoriu, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. 21 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Není rozhodnutí o účetní uzávěrce, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Návrh usnesení 1, 5 a 6 NV naraz. Promiňte. Nejprve jednička z NV. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. NV5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. NV6, hlasujte prosím. Konec hlasování přijato. Poznací návrh číslo 1. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. NV 3, 7 a 4 vezmeme naraz, pokud není námitek. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o výsledném návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 23 ku 1 a 1 se zdržel. Nyní Evropská agentura pro chemické látky. Hlasujeme o rozhodnutí absolutoriu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 21 ku 2, 1 se zdržel. Účetní uzávěrka, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní návrh usnesení NV2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. NV5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. NV1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 1. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. NV3, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Hlasujeme o výsledném návrhu usnesení. Hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. 23 k 2, jeden se zdržel. Nyní budeme hlasovat absolutoriu pro Evropskou agenturu pro životní prostředí. Nejprve absolutorium jako celek. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 24 pro, jeden se zdržel, jeden proti. Uzávěrka, kdo je pro? Pardon, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní návrh usnesení. NV1. 1 a 4, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. NV2 a 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o výsledném návrhu usnesení. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 24 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Celkové hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 hlasů pro, 2 proti, 1 zdržení. Návrh pro účetní uzávěrku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat unblock o prvních eh, třech návrzích. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato číslo čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh tři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 pro, 2 proti a jedno zdržení. Nyní je na řadě Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Učitní, uh, eh, absolutorium, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 23 pro, jeden hlas proti. Absolutorium 2008 Evropská agentura pro léčiva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k prvním dvěma usnesením. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 pro, jeden hlas proti, jedno zdržení. Nyní se dostáváme k Evropské agentuře pro léčiva, udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, jeden hlas proti, jedno zdržení. Dále usnesení účetní uzávěrce, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Dále jednička, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. není stanovisko 2.5. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Číslo 6. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 23 hlasů pro, 1 hlas proti. Nyní se dostáváme k Evropské agentuře pro námořní bezpečnost. Udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 pro, 1 hlas proti. Účetní uzávěrka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále budeme hlasovat o 6, jednice a dvojce dohromady. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 hlasů pro, jeden hlas proti, tím přijato. Dále Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací. I zde jde o absolutorium, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasů pro jeden hlas proti, jedno zdržení. Účetní uzávěrka, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 23 hlasů pro, 2 hlasy proti, jedno zdržení. Nyní se dostáváme k Evropské agentuře pro železnice, udělení absolutoria, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, jedno zdržení, 1 hlas proti. Účetní uzávěrka, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Dále stanoviska 1, 2 a 5, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Hlasování usnesení jako celku, zahajuji hlasování, končím hlasování, Přijato 20 hlasů pro, jeden hlas proti. Nyní se dostáváme k Evropské nadaci odborného vzdělávání, udělení absolutoria, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 hlasů pro, jeden hlas proti, jedno zdržení. Dále účetní uzávěrka. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Stanoviska 2 a 3. Společně zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní usnesení jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 pro, 2 proti, 1 zdržení. Dále se dostáváme k Evropské agentuře pro bezpečnost a zdraví při práci. Absolutorium. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 zdržení. Účetní uzávěrka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní zde máme stanoviska 2 a 3 společně. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Stanoviska 4 a 5 společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Dále závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 hlasů pro, 22 proti, jedno zdržení. Nyní se dostáváme k zásobovací agentuře Euratomu. Návrh na udělení absolutoria, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 hlasů pro, jedno zdržení. Účetní uzávěrka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 hlasů pro, 2 hlasy proti. Nyní se dostáváme k Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Budeme hlasovat o absolutoriu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 2 hlasy proti, jedno zdržení. Účetní uzávěrka, zahajuje hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat dohromady o dvojce, trojce a šestce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Celý návrh jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 zdržení. Nyní se dostáváme k Eurojustu. Rovněž absolutorium zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, jeden hlas proti. Jedno zdržení. Účetní uzávěrka zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní stanoviska 1 a 3 dohromady. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 21 hlasů pro, 1 hlas proti, jedno zdržení. Nyní se dostáváme k agentuře Evropské unie pro základní práva. Budeme hlasovat o absolutoriu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro, 1 hlas proti. Ehm, účetní uzávěrka, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o jedničce a trojce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní o návrhu jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasů pro, 2 hlasy proti, jedno zdržení. Dostáváme se k agentuře Evropské unie, a pardon, Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. Absolutorium zahajuje hlasování. Končím hlasování. 19 hlasů pro, 2 hlasy proti, 1 zdržení. Přijato. Účetní uzávěrka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní stanovisko číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Budeme hlasovat dohromady o 5 a 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Nyní o návrhu jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 20 hlasů pro, 2 hlasy proti, jedno zdržení. Nyní se dostáváme k Evropskému úřadu pro dohled na GNSS. Absolutorium, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasů pro, jeden hlas proti, jedno zdržení. Účetní uzávěrka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasování o celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasů pro, 2 hlasy proti, jedno zdržení. Nyní se dostáváme ke společnému evropskému podniku pro ITER a rozvoj energie z jaterné syntézy. Zahajuji hlasování absolutorium. Končím hlasování. Přijato 9, 18 hlasů pro, 2 hlasy proti, jedno zdržení. Dále účetní uzávěrka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 hlasů pro, jedno zdržení, dva hlasy proti, tím přijato. Dále se dostáváme ke společnému podniku SESAR. Hlasování o absolutoria. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 hlasů pro, jeden hlas proti, dvě zdržení. Nyní Účetní uzávěrka. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Nyní budeme hlasovat o jedničce, dvojice, pětce a sedmičce unblock. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh číslo jedna. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh číslo dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní stanovisko 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Hlasování o celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 hlasů pro, jeden hlas proti, dvě zdržení. Děkujeme paní Matěje za práci, kterou odvedla. Ano, a tím jsme se dostali na konec. A to mnohem dřív, než jsme čekali. Takže si nyní dejte přestávku a uvidíme se odpoledne. Děkuji vám.